Hello everybody. It's 11:30. Dobrý den, je 11.30 a měli bychom zahájit naše odpolední zasedání výboru EMPL. Začneme bodem číslo 8, což je slyšení výkonného, nominovaného výkonného ředitele na ELO Kospina Bianžu. Tento úřad ELA je naposledy zřízená agentura pod kompetencí našeho výboru a my poměřujeme velký význam jeho roli v zabezpečování toho, aby evropská pravidla týkající se pracovní mobility a sociálního zabezpečení a jejich koordinace byly prosazovány jednoduchým a účinným způsobem. Je mi potěšením, že můžeme mezi námi přivítat pana Boanžu, který přispěl k vytvoření tohoto úřadu v období, kdy se schvalovalo zahájení toho, funkce tohoto úřadu, jeho založení eh, v příslušném nařízení během rumunského předsednictví na radě v roce 2019. Toto dopoledne budeme mít výměnu názoru v rámci postupu jeho jmenování jako ředitel ředitele a nyní dávám tomuto nominovanému adeptovi slovo. Máte slovo, pane Bianžu. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně, vážení poslanci, dámy a pánové, krásné dobré dopoledne. Jsem velice rád, že mohu s vámi vést výměnu názoru s vámi jako členy výboru pro zaměstnanost a jsem si jistý, že to bude jedno z mnoha setkání. Jsem velice rád, že mohu být právě s vaším výborem, eh, protože budeme velice, protože už jsme spolupracovali v minulosti tak, abychom eh, posunuli dopředu příslušnou evropskou legislativu a máme za sebou již celou řadu řadou do, eh, dobře mm, dosažených cílů. Eh, moje nominace na místo exekutivního, čili výkonného ředitele, má za sebou proces, který byl vlastně zahájen ještě před obdobím pandemie teď eh, tady jsem a mám pocit, že cesta k tomuto okamžiku začala před několika lety, když jsem dorazil do Bruselu jako zástupce Evropské unie a tenkrát v roce 2016 eh, každý diskutoval o směrnici o vysílání pracovníků. Doba byla napjatá, situace byla polarizovaná a celá řada zemí, včetně mé vlastní, se stavěly proti tomu. O dva roky později eh, jsem eh, eh, vlastně spolupůsobil na vytvoření této směrnice a má země um, hlasovala pro toto moudré nařízení, pro tuto moudrou směrnici. A během vyjednávání jsem zjistil, že pracovní mobilita a koordinace sociální, systému sociálního zabezpečení a jejich uskutečňování jsou zcela zásadní pro úspěch evropského projektu uh, politické unie. A to je jeden z důvodů, proč během předsednictví mé země na radě Eh, mé hluboké uspokojení Eh, pramenilo z naplnění legislativních, příslušných legislativních aktů a stanovení sociálních standardů hm, a přispělo se tím k vytvoření transparentní směrnice, vyvážené směrnice pro vysílání pracovníků a konec konců hm, se tady také eh, tímto, touto směrnicí eh, nařizuje vytvoření ELI, úřadu, tedy Evropského úřadu práce. Eh, a no, tato oblast vlastně se týká dvou oblastí zcela přímo. Za prvé, no, propojení, které můžeme mít s občany a mandátu, který, a mandát, který máme, přichází vlastně z vnitrostátních legislativ, eh, z komise nikdy nezapomínám na to, že naším prvním úkolem je mm, spojení s evropskými mm, občany. Mám, měl jsem tedy velkou motivaci pro to ucházet se o tento úřad. A proč si myslím, že jsem vhodný na tuto pozici? Mm, za prvé mám velké manažerské schopnosti, eh, protože jsem pracoval za velice svízelných podmínek, byl jsem ve výkonných funkcích v minulých letech a poslední čtyři byly ty nej intenzivnější a vlastně přímo ovlivňovaly to, co bych měl dělat jako výkonný ředitel. Mám také dlouhodobou zkušenost jako diplomat a zvědnávání v období více než 24 let a doufám, že budete se mnou zajedno v tom, že tato pozice bude vyžadovat eh, koordinaci, vzájemné eh, pochopení a společné akce, koordinace všech úřadů práce mezi našimi země. To znamená diplomacie a zároveň kapacita pro eh, čestné působení v této oblasti jsou velice významné. Eh, také jsem spolupracoval na evropské legislativě a velice úzce jsem do toho zapracovával také obavy eh, nově vstoupivších zemích Evropského parlamentu a sociálních partnerů, protože to bude jistě zásadní a významné i pro mou budoucí práci. A teď mi dovolte několik slov k mé vizi tohoto úřadu. Jako výkonný ředitel eh, budu chtít vybudovat tento úřad, aby se z něho stal účinný nástroj evropské spolupráce práce. ELA musí prokázat našim občanům, státním úřadům a podnikům, že evropská eh, spolupráce je tím nejlepším, jak moci čelit výzvám na pracovním trhu v této době. Eh, eh, když se podíváme na naše sociální partnery, státní úřady. Je důležité, aby tato instituce se mohla ujmout své funkce co možná nejdříve. Abychom to mohli učinit, nesmíme nechat nikoho pozadu, musíme zabezpečit, aby každý měl podporu v jakémkoliv kroku. ELA eh, má svou prioritu na přístup k informacím a podpoře a koordinaci v rámci inspekcí jako výkonný ředitel se budu soustředit na to, abych uschopnil Elu k její práci, abych naverboval tedy pracovníky a abych ji stabilizoval abychom vytvářeli naší prací přidanou hodnotu. Co se týče účinnosti, musí ELA naprosto jasně splňovat svůj účel každý jednotlivý krok od začátku svého založení, naplnit svůj status a svůj opus eh, moderandy pragmatickým přístupem, aby eh, nejprve prioritou byla kooperace, strategie až ve druhém kroku a je třeba také spolupracovat s existujícími institucemi. Co se týče férovosti a vyváženosti, eh, to vlastně bylo také prioritním úmyslem při zakládání ELI, aby se tady naplňovala evropská legislativa a, dodrž- a dohlíželo se na dodržování její. Eh, eh, za zaručení eh, svobody pohybu a za zamezení zneužívání. Spravedlivé takhle vůči podnikům, kteří potřebují předvídatelnost, aby měli jasný regulační rámec, aby se překonávaly bariéry a byl tady jasný manipulační prostor. A poté je to také o rovnováze, aby se odstranily nefunkčnosti trhu ze západu na východ, z východu na západ, z jihu na sever a Ela musí um, vytvořit tým profesionálů s patřičným étosem. A co se týče přidané hodnoty, jako nová instituce má ELA tu výhodu stavět již na stávajících existujících mechanismem a proto se může také orientovat na budoucnost a z tohoto důvodu hraje velkou roli také digitalizace, eh, kterou je nutno využít pro další vývoj našeho úřadu, aby reprezentovala novou generaci evropských přístupů. ELA je skutečně novou, nejnovější evropskou agenturou, 2 při naplňování cílu generace 2.0 a e, je to tedy e, no, nejnovější organizace systému Evropské unie a proto mým prvním úkolem i cílem bude, aby tato organizace se stala nej, velice rychle, co možná nejrychleji operativní. E, my mm, budeme působit v Bratislavě, kde jsem našel velice motivovaný tým, a eh, vrhneme se do práce. Eh, společně s každým, který je zapojen do uskutečňování, eh, pra, uskutečňování prosazování evropského práva s podniky, sociálními partnery i státními úřady, musíme pracovat pro užitek našich občanů ve střednědobém výhledu ELA se musí um, konstituovat jako agentura, která je schopna čelit výzvám ve prospěch evropské pracovní síly a pomáhat lidem, podnikům i státní správě. Zejména v této svízelné době pandemie je třeba urychlit eh, naše aktivity a přesměrovávat také priority. A ELA tedy musí být schopna eh, eh, aby měla pracovat tak, aby měla důvěru v tomto ohledu. A e, velmi mnoho energie e, budu věnovat tomu, aby se Ela stála skutečně e, vzorem pro digitalizaci, protože digitalizace znamená budoucnost Eli, jak co se týče výzvě pro pracovní mobility, tak také ve vytváření nových příležitostí. Děkuji vám mnohokrát a doufám, že mi dáte důvěru pro to, abych mohl vést ELU v tomto zcela zásadním a významném období. Děkuji vám mnohokrát, děkuji. Mám, myslím si, že máme velice dobrý čas, je to vždycky dobré, když se dodržuje čas. A teď zůstaneme první kol otázek. Takže první kolečko otázek a odpovědí, nejprve koordinátoři či jejich zástupci. Každý po dvou minutách. Nevím, Pane Lenars jak je na tom s připojením. Snaží se, ale uvidíme. Takže začneme paní Vyšov za SAD. Pak pan Pesláru nebo pan Lenars, ale jako první paní Vyšov, prosím. Děkuji, paní předsedající. Děkuji také eh, našemu panu kandidotu Vanšu Chtěla bych poděkovat, že nám sdělili své představy o výkonu úřadu. Je jasné, že potřebujeme opravdu silný eh, pracovní úřad, eh, tak aby se mohla zlepšit přeshraniční spolupráce. To je pro nás zásadní. Čili ne, abychom měli více mobility, ale aby ta mobilita byla spravedlivější. Eh, v této souvislosti my jsme vlastně žádali více kompetencí pro ELA, tak abychom eh, mohli účinně bojovat proti sociálnímu dumpingu. Eh, jeden bod, který mě leží na srdci, je, jak optimalizovat kooperaci mezi jednotlivými národy. Pro mě je zásadně to, co říká eh, náš zpravodaj, že pro nás je také zásadní, abychom digitalizovali eh, naše procesy, včetně tedy těch pracovních a umožnili a usnadnili digitální práci našim zaměstnavatelům a zaměstnancům. A zajímalo by mě, jakým způsobem se eh, do toho chcete vložit také další bod my víme, jaké jsou eh, ty přihrádkové firmy problémem, zejména tedy z hlediska toho, že podkopávají naše sociální a pracovní standardy. Chtěli bychom, aby váš úřad byl silný a aby eh, vyvíjel činnost také zde. Proto se vás ptám, eh, jaký je účin, jaká je účinná ochrana proti těmto přihrádkovým firmám a jakou roli byste zde viděl pro váš úřad eh, a kde byste chtěl začít. Děkuji. Thank you very much, madam. Děkuji, paní Bischoff. A nyní budeme pokračovat. Pan Lenars, jestli má už dobré připojení, nemá. Takže pan Pesláru. Pan Pesláru Zareňu, máte slovo na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Samozřejmě teď je klíčový okamžik v rozvoji sociální a pracovní agendy v Evropě. Já vás vítám na výboru EMPL. Jsem opravdu opravdu mě to těší. Ela, řečník se zastavil. Doufám, že mě slyšíte stále. Ano. Jenom zmínka Eli v poslední době se pojela s mnohými nadějemi, které jsou do ní vkládány očekávání od této instituce a také potřeby. Takže první otázka, kterou chci nadnést. Jaké jsou, jaká jsou vaše očekávání v roli výkonného ředitele Eli? A jak to lze koordinovat s výborem Ample při implementaci? Koordinace je jedna ze základních otázek, na kterou se musíme zaměřit při práci na jednotném trhu. Stále přetrvává příliš mnoho mezer v legislativě pro zaměstnavatele i zaměstnance. Také vidíme, že pandemie odhalila strukturální povahu těchto problémů. Máme tu usnesení na ochranu sezónních pracovníků, přezraničních pracovníků. Tam jsme to zmiňovali, že ELA bude hrát důležitou roli při koordinaci výměny informací. Ale já se chci zeptat, jak se bude do budoucna podílet na ochraně této důležité kategorie občanů, těchto sezónních a přeshraničních pracovníků. Děkuji, pan Vyslaru. A teď zkusíme pana Lenarse. Pořád nic, pořád, pořád nemáme spojení. Takže paní Žame za ID. Ano, slyšíme se? Velmi dobře. Já vás zdravím a zdravím i vás, pane Bojenu. Víte, že my jsme od začátku proti vytvoření tohoto orgánu, protože nebude mít žádný pozitivní dopad na stávající situaci v oblasti zaměstnanosti to vám mohu říct, je to, je to moje jistota, není to jen nějaké dotazování se. Jenom to odčerpává zdroje, které již eh, za práci, kterou již dělají naše národní orgány. Samozřejmě kontrola je důležitá, kontrola v terénu, nejenom um, malých zaměstnavatelů, ale také právě vysílených pracovníků. To jsou eh, vlastně noví otroci. A pracovní inspekce klesají už tři roky. A není možné účinně bojovat proti tomuto zneužívání v oblasti vysílání pracovníků bez eh, skutečné práce národních orgánů. My nevěříme v práci těchto eh, agentur, které jsou odtržené od reality, ale spíš v posílení národních inspekcí práce, posílení našich pracovníků, aby měli víc prostředků, aby byli lépe schopni plnit eh, své úkoly. Děkuji vám, paní Žeme. Pan Reintke za zelené. Paní, paní Reintke. Já se omlouvám. Máte slovo, jenom musíte zmáčknout tlačítko Speak. Paní Rajtke, máte dvě minuty. Že má nějaké problémy se připojením, takže EKR, paní Rafalská, dvě minuty. Mrs. Rafalska, you have the floor. Can you please press the... The slovo. Mrs. Rafalska, you have the floor. Can you please... Paní Rafalská, máte slovo, jenom musíte zmáčknout, stisknout tlačítko Speak. Is Madam Rafalska connected? Okay, so uh, we'll try with Madam... Paní Šajvi Zaguem, prosím, máte slovo na dvě minuty. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Slyšíte mě? Ano. I vás vidíme. Já vás zdravím, paně Bojanžiu. V říjnu si připomínáme první výročí Evropského orgánu práce a teď jde o to, aby mohl skutečně fungovat aby práce Evropského orgánu pro pracovní záležitosti byla důvěryhodná. Je tu možnost, nutnost možnosti iniciativy sociálních partnerů, což umožňuje sociálním partnerům a odborům v členských státech, kteří znají realitu v terénu, přímo vám předkládat problémy jimž dělníci čelí. A vy máte možnost v rámci Eli se přímo zhostit těchto otázek a případně pak zajistit eh, inspekce a další opatření. I máme několik případů. Například jeden německý pracovník ve stavebnictví, který, kterému nadále dluží eh, zaměstnavatel 8 tisíc eur nebo vyslaný pracovník, který dostal polovinu platu těch nízkoplatových pracovníků. A pak jsou stovky pracovníků, kteří nedostali ani minimální plat v Německu. A vzhledem k tomu, že tohle je šokující a je to proti pracovnímu právu, tak zatím reakce orgánů byly takové spíš plaché. jenom takové informování, ale nikdo nebyl zatím kontaktován, žádný ze subjektů, které jsou v tom přímo zapojeny, zúčastněny. A přitom je důležité dělat inspekce, případně získat důkazní materiál. Jenže vyjádření eh, orgánů nejsou závazná. A já myslím, že orgán, který má skutečně chránit pracovníky, musí spolupracovat se pod sociálními partnery a i odbory ve snaze chránit tyto pracující. Zavážete se, že budete respektovat tento princip a jak přimět členské státy, aby respektovali vaše výnosy. Ano? A nyní Konečně by měl pan Lenars již být na příjmu. Dvě minuty. Yes! You hear me now? Už mě slyšíte? Konečně, konečně. Děkuji vám za schovývavost. Měl jsem tu nějaké technické problémy, bohužel mi tudíž unikla velká část této rozpravy. Ale i tak mě nesmírně těší, že se nám podařilo tuto debatu zorganizovat, že se mohou účastnit na, na dálku. Posledně za trialogu jsme seděli na opačných stranách stolu, když se jednalo o tomto pracovním orgánu. Já myslím, že je to dobrý výraz toho, jak bereme věci vážně. Víme, že tento návrh je z roku 2018, kdy s ním přišla komise a teď už máme provozu schopnou agenturu. Samozřejmě není ještě plně operativní, ale již se to blíží. Budeme za dvě a půl roku schopni se dostat od návrhu k akceschopné agentuře. Několik otázek. Stále více vidíme příslušníků třetích zemí, kteří jsou vysíláni z jedné evropské země do druhé. Jsou nějaká pravidla v tomto směru? protože myslím, že je to nežádoucí situace. A pandemie COVID-19 měla obrovský vliv zejména na přeshraniční mobilní pracující. Jakou vidíte roli Eli ve vztahu k těmto pracovníkům? A vidíte možnost pokračování společných inspekcí i vzájem k omezením daným krizí. Děkuji technikům, že se jim podařilo spolu se mnou vyřešit ty problémy s připojením. Děkuji. A nyní paní Rafalská za EKR. Děkuji za prezent. Děkuji vám za představení. Vy jste hovořil o Eh, tam jak by měl podle vás fungovat Evropský úřad práce, který zatím tedy eh, nezačal svoji činnost eh, úplně naplno, ale už slyšíme v Evropském parlamentu, že je třeba dát ELA nové, nové kompetence, například možnost stíhat trestně firmy. Eh, jak se díváte třeba na tento návrh? A také bych chtěla říci, že situace, eh, pardon, že frakce, kterou reprezentuje, určitě není zastáncem takovýchto kompetencí. Takže tolik moje první otázka. <clears throat> Druhá, jak může ELA přispět v boji proti diskriminačním praktikám, eh, které jsou používány vůči některým firmám z některých členských zemí a eh, jak eh, by se dala zlepšit situace sezónních pracovníků. I toto už se zeptali přede mnou jiní. A pak je tady třetí otázka. Co navrhujete konkrétně pro to, aby mobilní pracovníci v Evropské unii a také jejich zaměstnavatele, aby de facto dosáhli společně na tu přidanou hodnotu úřadu ELA v oblasti informací, informovanosti. Poněvadž tady máme poměrně vysoké společenské očekávání, ale není to možná jedna z těch nejzákladnějších kompetencí, která by byla zapsaná mezi hlavními cíly zřízení této, tohoto Evropského úřadu práce. Děkuji, paní Rafalská. E, nyní e, jenom krátké oznámení, že můžeme zahájit druhé hlasovací kolo a bude se to týkat závěrečného hlasování. Postup bude stejný jako v u prvního kola. Hlasovat se bude od 12 do 12.45. Teď musíme ještě verifikovat, zda máme kvórum. Tak prosím, eh, zvedněte paže, přihlaste se. We need more of you. Potřebujeme, abyste, eh, aby se vás přihlásilo více, tedy tím zmáčknutím knoflíku hlásím se do diskuse. Still not enough, we need... Pořád nás eh, není dost, potřebujeme ještě dva. Čtyři dokonce ještě potřebujeme. A teď už kvoru máme, výborně. Takže děkuji vám za spolupráci. Takže hlasování zahajuji právě teď. A to je k tomu všechno a dávám slovo panu Bianžurovi, který má 6 minut na zodpovězení otázek, které tady zazněly od koordinátorů a jejich zástupců. Děkuji vám, paní předsedající. Bylo zde mnoho velice zajímavých otázek a já se pokusím hlavně dodržet čas. Tak především bych chtěl poděkovat každému a všem za podporu, povzbuzení a tak dále. Ela má samozřejmě velmi silný mandát pro svůj velmi významný úkol a my všichni eh, se musíme zapojit do práce na tom, abychom ho uskutečnili. Já ty otázky vezmu pořadě. Tak, eh, pan Lenart, eh, já jsem velice rád, že mohu vykonávat tuto funkci. My tedy jsme o tom těžce vyjednávali o podobě Eli a nyní je moje zodpovědnost, aby eh, se to, na čem jsme se dohodli, začalo plnit co nejdříve. ELA je totiž velmi důležitý orgán, má významný politický mandát a také provozní mandát. Já se nejdříve e, zaměřím na ten provozní mandát. Pokud se týče pracovníků z třetích zemí, e, týká se jich ELA, evropské zákony, evropské, evropská nařízení, takže budeme, bude možno, aby zde pracovalo více cizinců. Samozřejmě eh, mluvím o těch, kteří zde chtějí pracovat legálně. Co se týče dopadu COVID-19 na naši ekonomiku a společnost, tak eh, ten je zcela jistě velký, eh, zejména na mobilitu pracovní síly. Musíme být schopni rychle zareagovat a také eh, podporovat národní orgány ve vynucování práva. Eh, také musím říci, že Evropská unie nebyla původně zřízena jakožto organizace krizového řízení a já musím říci, že eh, přesto funguje v této krizi velice pozitivně. Chceme zajistit jako ELA kvalitní plánování a co nejlépe podporovat eh, národní orgány v zajišťování toho, aby se dopady krize minimalizovaly. Sezónní pracovníci takto patří tedy k těm, ti patří k těm, kteří jsou na trhu práce nejzranitelnější mají méně práv než jiné kategorie zaměstnanců, čelí různým eh, rizikům, četným rizikům a z povahy věci eh, je jejich pozice spíše prekérní. Takže ELA bude tuto situaci řešit, protože je to eh, velice důležité z hlediska mobility pracovní síly. Musíme zajistit, aby tito lidé nebyli zneužíváni a aby mohli využívat svého práva na volný pohyb eh, za solidních podmínek. Nyní k otázkám paní Bischoff. Samozřejmě férovost to je eh, základ, na kterém stojí ELA a samozřejmě i v mobilitě pracovní síly. Budeme usilovat o to, aby se férově zacházelo s mobilními pracovníky, s jednotlivci, ale také s firmami. Je důležité se tím zabývat a samozřejmě eh, naše pozornost se bude samozřejmě soustředovat na blaho občanů. Já se chci zaměřovat nikoli pouze na kvantitativní ukazatele, ale také na kvalitu. Musíme začít mapovat a identifikovat všechny problémy, a udělat si celkový obrázek o situaci na pracovním trhu. Proto se chceme zabývat eh, tady těmi problémy, které vlastně vedly ke vzniku ELA, ať už jsou to otázky vysílání pracovníků nebo jejich sociálního zabezpečení. Určitě máme zde situaci obtížnou, eh, která se týká celé Evropské unie samozřejmě, že je to problém, který eh, se vyskytuje na společném trhu a je to tedy eh, problém nedodržování práv mobilních pracovníků a podmínek pro jejich pohyb za prací v EU. Takže toto určitě eh, je jedna z našich priorit. nyní bych chtěl, chtěl pozdravit pana Kesláru, eh, mého krajana. Děkuji za otázky. A role parlamentu je zásadní. Evropský parlament je jedním z legislátorů, zákonodárců a samozřejmě musí mít přehled o tom, k čemu eh, i legislativa, kterou spolu pomáhá přijímat, eh, potom vede. Já budu velice eh, rád, když budu moci úzce spolupracovat s parlamentem, budu k dispozici kdykoliv to bude nutné pro debaty a další formální, neformální vztahy. Co se týče sezónních pracovníků, Eh, tady mohu jenom zopakovat. Jako jednotlivec eh, ve svých eh, předchozích funkcích jsem instinktivně usiloval o to, abychom pomáhali naší vládě a třeba z, země, kam eh, tedy proudí zahraniční pracovníci, hm, tak eh, tyto země, jako třeba eh, Německo, zde postupovali v souladu s jinými a v souladu se zákonem, čili toto já se budu snažit prosazovat na úrovni celé Unie. Čili nejenom v podobě asistenční, ale také se budu snažit eh, prosazovat tuto, tuto eh, kooperaci, tak aby byli chráněni všichni pracovníci, nejenom ti sezónní. A nejenom v této krizi, i obecně. Dovolte, abych odpověděl francouzštiny, do francouzštině, paní Žame, nevím. Já jsem velice pozitivní osobou a e, co se týče Eli, my nejsme politici, my jsme profesionálové. A to, co mohu říci, je, že v přímé a účinné spolupráci mezi členskými státy a národními administrativami to může dobře fungovat v případě, že budeme moci také pomáhat eh, těmto vnitrostátním úřadům, protože to je eh, už úspěch v našem mandátu. A proto je to i pro nás prioritou. A chceme zde uspět. Pak Mám ještě několik otázek od paní Rafalské a Šajby. Co bych mohl si? Musíme implementovat legislativu eh, evropského práva a to je náš hlavní úkol. Neděláme, my nevytváříme legislativu, takže nemohu komentovat budoucí legislativu, ale co bych řekl je, že máme dost co dělat se současnými ustanoveními. To bude pro nás nejdůležitější pro nejbližší roky, abychom úřad učinili operativním. Ano, říká paní předsedkyně, děkuji mnohokrát. A teď musíme přikročit k druhému kolu otázek na naše členy. Každý z vás má jedna a půl minuty. A začneme paním Košem a potom bude následovat paní Vintpan Koše. napot kívánok! Először is szívből gratulálok. Já bych nejprve chtěl všechny eh, přivítat, pozdravit a rád bych eh, poblahopřál eh, panu řediteli, velice úspěšně jsme spolupracovali a věřím v to, že bude svou práci dobře vykonávat. Já již jsem 11 let poslancem Evropské unie a bohužel jsem musel učinit zkušenost, že v minulých letech, jak ve výboru, tak v parlamentu, se mm, zostřily rozdíly mezi východem a západem. E, a čím více se srovnává východ a západ, tím více se dospívá k tomuto výsledku. Dochází k velkému porušování pracovního práva a balíček mobility e, Eh, byl kritizován z Maďarska i z Rumunska a eh, tento případ jsme dali k předsoudní dvůr a doufám, že jiné země se ještě připojí. Evropská unie by tady měla vystupovat jednotně a hovořit v těchto otázkách jedním hlasem. Jeden odborník z východní Evropy, a to jste vy, Eh, tak se vás zeptat, jak chcete eh, korigovat tyto rozdílné praktiky, aby tady k těmto rozdílům už nedocházelo a mohlo se, mohly se lépe odstraňovat tyto protiklady, které zde existují. Děkuji. Pane Košo, a teď má slovo paní Vint a pak pan Kristian Guinea. Paní Vint, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám, a pane Ponču, děkuji, že jste přišel na toto slyšení. Potřebujeme eh, zkušenosti, abyste mohl naplnit svou roli v, tomto, v této nové agentuře. Důležité je, aby kandidát mohl splňovat mandát, který mu byl svěřen. Protože už jsme viděli, že v případě vykořišťování dělníků docházelo a pracovníců je docházelo k porušování těchto pravidel. Eh, jak chcete vybudovat z ELI tak silnou eh, agenturu, jaká by měla na trhu práce být? Na základě vašich zkušeností, jak se domníváte, že můžete přispět k této roli agentury jako její výkonný ředitel? A jak chcete také mm, dostat svým konkrétním zkušenostem, které byste měl být v pracovním trhu. Děkuji vám, paní Wind, a teď pan Ginea Zreniu a potom paní Bilde. Pane Ginea, prosím, máte jednu a půl minuty. Dobrý den, doufám, že mě slyšíte. Eh, pane Bojanču, dovolte, abych eh, vám poblahopřál k vašemu jmenování. Vím, že jste dobrým profesionálem. Já se chci zeptat, na práva navracejících se mm, pracovních sil v zahraničí, protože máme hodně Rumunů, kteří pracují v zahraničí, zejména ženy, které pracují v zahraničí jako pečovatelky. Některé z nich se vracejí a stěžují si mě jako zástupci Evropského parlamentu, že některé členské státy, zejména Itálie, neimplementují eh, příslušnou směrnici a nezaručují eh, jejich a porušují eh, jejich povinnosti minulosti a je mi velice líto, že musím konstatovat, že jsem napsal komisi a jejich odpověď mě neuspokojila. Chybí tady odvaha v obhajobě, v bránění práv těchto zaměstnanců, mm, těchto pracovníků. Eh, jak chcete eh, přispět k lepšímu zajištění uplatňování evropské legislativy této směrnice aby platila stejně pro všechny evropské občany. Děkuji mnohokrát a přeji vám hodně štěstí. Děkuji vám mnohokrát. A teď má slovo paní Bilde z ID a po ní bude následovat paní Reintke ze Zelených. Nejprve má slovo paní Bilde. Děkuji vám, paní předsedkyně, krásný dobrý den, pane. My jsme zneklidněni zneklidněni, protože vaše kandidatura do čela ELA eh, vlastně je příkladem pro všechna selhání Evropské unie, protože za velkými prohlášeními co následuje? Eh, Mm, skutečně, vy jste pracoval eh, mnoho let na ministerstvu zahraničních věcí v Rumunsku a zastával jste i jiné politické funkce v Rumunsku. To znamená, že vy jste hájil svou zemi před mezinárodními organizacemi. A e, polovina z nás e, víme, že e, Rumunsko a Francie se liší, co se týče názoru na vysílání pracovníků a systému sociálního zabezpečení. Jsou tady dvě témata, která byste měl naplňovat, postaviteli se do hlavy této organizaci, která je financována i naším státem. Jistě vám musí být jasno, že vláda, pro kterou jste pracoval, eh, tady pracovala takovým způsobem, aby se otevřel pracovní trh, který přispívá k sociálnímu dumpingu, který velice eh, má negativní dopad ve Francii. A eh, to znamená, že člověk si musí tedy dělat tak trochu pochyby o fungování této, u, této organizaci. Zatímco se hroutí celý svět, tak vy se snažíte mm, ještě využívat si to stávající situaci. E, především v tak citlivých otázkách. To znamená, že jistě pochopíte, že my si nemůžeme dovolit, aby vaše zájmy byly e, na úkor zájmu nás, francouzů. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám a Teď má slovo paní Reintke za zelené a potom paní Rafalska za EKR. Paní Reintke, vy jste nedostala slovo v prvním kole otázek, takže teď budete mít více času na to, abyste mohla položit tyto otázky. Prosím. Děkuji vám mnohokrát možná jako potenciální přání pro příště, abychom to mohli zkoušet i nejprve mezi koordinátory. Ale jsem moc ráda, že teď mám tedy více času, abych možná mohla šířeji pomoct otázky, které mám. Za prvé chci velice poděkovat za vaši prezentaci, pane Bojanžu. Domnívám se, eh, že pravděpodobně si uvědomujete ten boj, který vlastně spadá už do minulosti, když jsme hm, eh, hovořili o Mezinárodní organizaci práce a když jsme tady ještě neměli tuto ELA a vím, že tady byl případ eh, s takovým velkým skandálem a já bych se ráda zeptala, jak chcete bojovat proti tomu, protože zatím mi není jasné, jak ELA, zejména teď v prvních letech po jejich ustanoveních, bude moci fungovat. Musím mm, být k vám mm, upřímná. Já mám tak trochu pokus, že se budete snažit fungovat tak, abyste nikomu nešlápli na kuří oko. A já si myslím, že to by byla nesprávná strategie, protože eh, když chceme, aby tato agentura skutečně úspěšně pracovala a překonávala problémy, které máme na trhu práce, už se tady zmínila problematika pečo, vátelů v domácnosti nebo sezonálních dělníků, my potřebujeme někoho, eh, kdo i z politick- bez politického mandátu se bude eh, pokoušet využívat ty možnosti, které máme, co možná nejvíce a nejenom na to hledět jako na manažerský nástroj, ale skutečně strategicky uvažovat, jak můžeme využít agenturu ELA k tomu, aby, jak vy jste řekl, sloužila evropským občanům a já bych ještě řekla především, aby obhajovala práva našich pracovníků, protože to je ta skupina, kterou musíme hájit. Teď tady mám několik otázek v této souvislosti a ta první se skutečně týká tohoto bodu. Tady prostě byly určité obavy, že ELA bude spíš fungovat jako nějaká informační platforma. Eh, jak chcete si vytýčovat jasné politické priority pro ELU do budoucnosti, aby to nebylo jenom takto a Eh, jakým způsobem se chcete spojovat s inspekcemi pracovními, protože to bude jedním z důležitých úlohů. Mnoho kolegů, několik kolegů už se o tom zmínilo, abychom skutečně mohli pracovat proti těmto podvodným přeshraničním společnostem a máme tady také případy z minulého října a zatím se vůbec nic nestalo. Jaká bude vaše strategie, když se takové případy vyskytnou, aby ELA mohla reagovat rychle, abychom nemuseli čekat tak dlouho, abychom byli svědky velice rychle odhodlané akce? A co se týče aplikování z principu přímého přístupu národních sociálních partnerů k ELE, Eh, abychom tady měli konzultaci také s vládami, jakým způsobem chcete zajistit co možná nejužší spolupráci s, se zástupci pracovníků a jakým způsobem eh, je chcete eh, také zapojovat do kontrol a inspekcí. A Moje poslední otázka se týká zvyšujícího se čísla přeshraničních pracovníků, pracovní mobility, e, zejména v atypických případech pro posílení přeshraniční spolupráce a jak v tomto kontextu hodnotíte číslo evropského sociálního čísla nebo čísla sociálního zabezpečení. Vy jste tady hovořil o digitalizaci, takže tady by stálo za to se na to podívat. Děkuji vám mnohokrát. Doufám, že zůstaneme ve velice úzkém eh, kontaktu. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát a vy jste měla více než čtyři minuty za to první kolo, kde jste nedostala slovo, za to já se tedy moc omlouvám. A teď dostane slovo paní Rafalská a ukončíme panem Bocenkou z GUE. Paní Rafalská, máte slovo. V první části vystoupení byl V první části těchto otázek jsme se bavili už o mobilních sezónních pracovnících. Ale e, teď mě zajímalo, byste mohl říci, jak by podle vás mělo prakticky vypadat, e, měla vypadat e, podpora členských zemí v době pandemie v oblasti zachování dobrých pracovních podmínek pro těchto pro tyto sezónní pracovníci, kteří jsou nadále eh, velmi zranitelní. Eh, dále eh, otázka ke spolupráci. Samozřejmě, že spolupráce s těmi vnitrostátními orgány je jasná, je potřebná, ale kdybyste mohli ještě říci, jaké jsou ty mezinárodní organizace, se kterými aktivně už spolupracujete nebo se chcete pustit do spolupráce. A ještě poslední otázka. Evropský úřad práce by měl do konce roku 2024 eh, jet naplno. Eh, to znamená, do té doby eh, se bude rekrutovat kvalifikovaný personál a podobně. Mě by zajímalo, jestli se neobáváte neobáváte náboru, tedy toho, že by se vám nemuselo podařit eh, nabrat lidi, eh, kteří mají ten příslušný profil. Jakým způsobem eh, byste vlastně chtěl budovat tu značku ELA, na kterou jsou kladeny tak, kladena tak vysoká očekávání? To se týče podmínek práce, standardů, Eh, také dodržování všech předpisů souvisejících s pracovním právem a podobně. Děkuji, paní Rafalská. A poslední řečník v druhém kole, pan Botenga. Jeden a půl minuty. Prosím. Děkuji. Paní předsedkyně. Děkuji, pane Bojanžiu. Samozřejmě, když se podívám na váš životopis, tak můžeme vyjádřit trochu politování nad tím, že kandidát nepochází z odborového prostředí. Jako někoho z levice by se nám to líbilo více. Ale na druhou stranu jste známý jako vyjednavač tvrdý a to by mohla být výhoda pro takový orgán. Od něhož pracu, pracující hodně očekávají. Říkáte, že má být již brzy v plně v provozu. Ale také jste řekl, že ano, že se budete zabývat tedy i vysílanými sezónními pracovníky, ale zajímalo by mě, kdybyste měl prezentovat akční plán boje proti sociálnímu dumpingu. Jaký je váš příspěvek v tomto boji? Prostřednictvím jasných priorit, jestli budeme mít ty firmy, které mají jenom PO boxy, jak to bude se sociálními partnery, jak se situujete v těchto prioritách. Byl bych velice vděčný, kdybyste nám to mohl popsat. Děkuji. Nyní pan Bianju, na odpověď máte 6 minut, prosím. Děkuji. Pokusím se odpovídat rychle. Vezmu to obráceně od poslední otázky, protože se jí dotkli i další řečníci. Ano, skutečně si myslím, že role sociálních partnerů je zásadní. A to vzhledem k duchu tohoto nařízení, ne, nejenom um, jeho liteře. Takže já si myslím, že skutečně jejich role je naprosto nezbytná a ty podněty, které obdržíme od sociálních partnerů, budou prioritní, protože jsou relevantní. Jsou relevantní ve vztahu k trhu práce, a jeho případné dysfunkčnosti. Budeme se snažit zmapovat všechny problémy a řešit ty největší. Situace sociálního dumpingu, mi se nelíbí tento termín, protože naznačuje, jako by šlo o něco nezákonného, ale problém je spíš to zneužívání A pokud jde o ty fiktivní společnosti, tak to také budeme se spolehat a opírat o spolupráci se sociálními partnery. Paní Rajnka a paní Šojby se ptali, ptali na podobné věci. Paní Rafalská, využijeme všech dostupných prostředků zejména spolupráce s dalšími evropskými institucemi. Musíme využívat zdroje účinným způsobem, ale musíme zároveň spolupracovat, počínaje Evropskou komisí, která musí jít příkladem, ale i se všemi dalšími institucemi a mezinárodními institucemi, pokud je to relevantní. Paní Reintgen. Obecně není dobré nikomu šlapat na paty, ale chceme být proaktivní a rozhodně uděláme vše, co je v našich silách, proto abychom zlepšili situaci mobilních pracovníků a firem že máme, cítíme skutečný závazek v tomto ohledu. A budeme v tom odhodlaní. Zaměstnanci Hela počínaje mnou samotným budou Evropané. Nebudeme působit jako Rumuni, Francouzi, Italové nebo Estonci, ale budeme vykonávat naši funkci v evropském duchu. To je i odpověď panu Adamovi. Myslím, že není rozpor mezi východem, západem či severem, jihem. Jsou to jen různé perspektivy. A rolí Ela bude zblížit tyto perspektivy s tím, že na konci mandátu by ELA měla být nejenom důvěryhodným orgánem Evropské unie, ale zajistit také, aby mobilita hladce fungovala. Nejprve musíme vyřešit otázky minulosti, abychom byli připraveni na budoucí problémy. Balíčku mobility ano. Zaměříme se na mandát ELA a legislativu, která je v působnosti nařízení a vždy budeme mít na mysli zájmy pracujících a firem. Ale vůčím principem, kterým se řídíme, je unijní právo budeme bdít nad tím, aby ho členské státy účinným způsobem implementovaly. Pane Guinea, pečovatelé v domácnosti jsou ve stejné skupině jako sezónní pracovníci, jsou v té nejzranitelnější kategorii a i jim budeme věnovat pozornost. Je důležité, je to důležité k tomu, aby ELA se ustavila jako silná instituce, budeme se snažit, aby státy spolupracovaly, aby sami vnímali, že spolupráce je tím nejlepším, co mohou udělat. Já mám reputaci skutečně nezávislého zprostředkovatele při vyjednávání. Ale samozřejmě musíme zohlednit zájmy všech a problémy všech a ohledy všech. Pokud tak učiníme, bude to snadnější pro ostatní akceptovat. Proto je důležité být diplomaticky. Pracoval jsem hodně na, tom, v tom, na tomto poli, v oblasti práce. V uplynulých pěti, let, pěti letech jsem se účastnil mnohých iniciativ, vytváření iniciativy, legislativy tedy, a také v předchozích funkcích jsem spolupracoval s UNDP v Rumunsku při potírání chudoby na vytváření zelených pracovních míst, sociálních standardů. Děkuji, pane Bianjo. Závěrem nemohu než říci, že už se nemůžeme dočkat, až bude ELA plně funkční. Máme velká očekávání, zejména v kontextu krize COVID-19, budete čelit mnoha výzvám v oblasti pracovních standardů, sociálního dumpingu, fiktivních firm a mnoha šedých zón v oblasti přeshraničních a sezónních pracovníků. Přejeme vám hodně zdaru a než to uzavřu, Musím vám připomenout, že druhé kolo hlasování je otevřené až do 12.45. Uvidíme se zítra na našem příštím výborovém zasedání. Začneme v 9.45. Všem vám děkuji a dobrou chuť.